présentation. Dear colleagues, we are going to start again. So please get... Vážení kolegové, znovu začneme, prosím, usaďte se. So we have uh, this afternoon, we have this afternoon the privilege to have... Dnes odpoledne je pro nás potěšením, že zde můžeme přivítat členy IPCC na nejvyšší úrovni, kteří zde budou prezentovat ty smutně proslulé zprávy o klimatických změnách a půdě a také specifickou zprávu o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu. Už víme, že výsledky, o něž se s námi podělíte, jsou dramatické a smutné. A právě proto si vás musíme nejdříve vyslechnout, ale jako politici na to musíme také reagovat. Děkuji za to, že jste si vyhradili čas ve vašem programu. Trvalo nám asi pár týdnů, než se nám podařilo najít eh, správný čas, abychom mohli mít všechny tři z vás tady. Ale nakonec se to podařilo. Máme zde také členy výboru DEVE a PEŠ. Ty zde samozřejmě také vítám a povedeme rozpravu, která bude rozdělena do dvou částí. První bude do 15.20 a bude se týkat zvláštní zprávy IPCC o klimatických změnách a půdě a druhá sekce bude věnována oceánu a kryosféře. Budeme mít prezentaci v délce 10 až 15 minut a potom pouze catch the eye, abychom dali prostor co největšímu počtu poslanců a potom se zase vrátíme k expertům z IPCC, kteří přednesou své závěry. Takže začněme první zprávou o půdě a já vám předávám slovo. Děkuji. Děkuji také za příležitost prezentovat zde tuto zprávu. Zpráva o klimatických změnách a půdě bude společně prezentována z mé strany a také panem Čomským a Jean-François Susanou, který byl jedním z vůdčích představitelů, který byl pověřen vypracováním této zprávy. Takže doufám, že se nám to podaří náležitě odprezentovat. Na úvod, tato zpráva má velmi dlouhý název, je tam celá řada různých prvků a právě to odráží, odkud pochází tato zpráva. Bylo to z různých sedmi návrhů ze strany různých členských vlád IPCC na vypracování zprávy. A ty různé návrhy byly sloučeny v jedinou zprávu, která se týká půdy. Zhruba polovina těchto návrhů se týkala dezertifikace, zhoršování kvality půdy a druhá polovina se týkala zemědělství, bezpečnostně potravin a lesnictví. A já bych měl upozornit, že Evropská unie byla jednou z pozorovatelských organizací, která navrhla speciální zprávu o zemědělství, lesnictví a jiném využití půdy. Tak to vypadá struktura zprávy, sedm různých kapitol. A já chci upozornit, že autoři byli velmi odhodláni, že to bude integrovaná zpráva, která by neměla se skládat z různých eh, podspráv, které budou prostě spojeny do jednoho celku. Takže jsme se snažili, aby to bylo skutečně integrované. Začali jsme s kapitolou, kde je zasazení do rámce a kontextu, pak zde máme kapitolu o interakcích mezi půdou a klimatem, to hodně vychází z vědeckých poznatků, a pak zde máme tři kapitoly, které se týkají tří cílů. Zabránění dezertifikaci, zhoršování kvality půdy a bezpečnosti potravin. A potom zde máme zase horizontální, dvě horizontální kapitoly. Kapitola 6, která se dívá na různé příčiny fyzického charakteru a kapitola čísla 7, která se týká institucionálních podmínek a politik. Takže velmi stručně, statisticky měli jsme 107 autorů z 52 různých zemí, 40 koordinujících eh, hlavních autorů byly ženy. A poprvé je to zpráva, která měla více autorů z rozvíjejících se zemí, z rozvojových zemí, než ze zemí rozvinutých. Byla to opravdu spousta práce, když jsme posuzovali různé vědecké publikace a reagovali jsme na komentáře. Toto jsou ty zprávy na nejvyšší úrovni vyplývající z této zprávy. Půda je pod rostoucím tlakem člověka, ale zároveň je také součástí řešení. Ovšem musíme si uvědomit, že sama půda nemůže vyřešit všechny problémy související s klimatickou změnou. I jiné sektory musí sehrát svou roli. Pokud jde o to, že půda je kritickou, kritickým zdrojem, potřebujeme ji pro potravu, vodu, zdraví a dobré životní podmínky. A je tam tedy lidský tlak a je tam také tlak kvůli klimatickým změnám. To je jedna z těch hlavních zpráv vyplývajících eh, z našeho dokumentu. Nějaké statistiky a fakta. 1,5 eh, stupňů oteplení jako limit. Ale musíme říci, že země se už ohřála o více než 1,53 stupňů Celsia. A bylo to tedy porovnání s preindustriálním obdobím. Současné využívání půdy a ztráta biologické rozmanitosti je bezprecedentní v lidské historii, klimatická změna k tomu přispívá, ale když okamžitě budeme jednat, tak tím můžeme zmírnit negativní dopady z nadměrného využívání zdrojů a tím, že se ohřívání omezí pod ty dva stupně, to by velmi omezilo dopady, negativní dopady klimatických změn na půdu. Zemědělství, lesnictví a využití půdy, tedy zkrátka AFOLu, je příčinou 23 emisí skleníkových plynů, které jsou způsobeny člověkem. 44 eh, emisí metanu způsobených člověkem a 50 eh, eh, z toho zase je dusík, který se využívá v zemědělství. A pastviny jsou zodpovědné za více než jednu třetinu emisí oxidu dusíku a asi polovinu celých emisí v zemědělství. Zhoršení kvality půdy má negativní dopad na život lidí a postihuje čtvrtinu pevniny, která není pokryta ledem. Využívání půdy, změny ve využívání půdy a neudržitelná zpráva půdy jsou eh, příčinou zhoršování této kvality. K tomu se dostane kolega Jean-François. Klimatické změny ještě zhoršují tyto procesy zhoršování kvality půdy. A jsou zde dopady na celé skupiny obyvatelstva. Klimatické změny budou mít dopad na infrastrukturu, na stanoviště, na půdu. Limity pro přizpůsobení a také limity, které se týkají půdy jako úložiště. Jsou zde limity, pokud jde o schopnost předcházet a zvrátit dezertifikaci a zhoršování kvality půdy. Pokud jde o to zmírňování, tak jsou zde limity pro půdu, aby mohla fungovat jako uložiště uhlíku, protože zralá vegetace dosáhne určitého bodu, kdy je saturována a jsou také zranitelné, protože jsou také ohrožovány neudržitelným řízením nebo zprávou půdy. Koordinovaná akce při řešení klimatických změn může zároveň zlepšit kvalitu půdy, může to pomoci také k dosáhnutí větší kvality potravin a může také skoncovat s hladem. Já se tady podívám na ty jednotlivé barvy Tady je cílem vyvodit z toho nějaké ponaučení. Máme zde 40 různých možností, které se týkají půdy. Dívali jsme se na dopad eh, těchto reakcí na dezertifikaci, adaptaci klimatu, zhoršování kvality půdy, bezpečnost potravin. A každá z těch 40 možností je potom vyhodnocena v těchto pěti sloupcích. A když je ta barva modrá, tak eh, z těch možností vyplývá nějaký přínos, nějaká výhoda. Když je to červené, tak je to negativní dopad. A dobrou zprávou je, že většina z těchto možností přináší spoustu výhod, takže je to výhodné pro obě strany. Není to zřejmě vidět eh, tady na obrazovce, ale je to třeba takové opatření, jako je lepší zpráva, uhlíku uloženého v půdě a tak dále. K tomu se ještě dostane kolega Jean François. Jedna věc, e, o které jsem se chtěl zmínit, e, ta starší zpráva IPCC, kde se hovoří o tom e, oteplování 1,5 stupňů, tak tam se hovoří o BEX, to je bioenergetika s ukládáním uhlíku a ta zpráva o půdě nám dala příležitost lépe pojmout tyto možnosti pro omezení těchto dopadů na vysoké úrovni. Tady jsme nevěnovali pozornost těm pěstovaným plodinám, a když to nebudeme dělat, tak to může mít negativní dopady, pokud to bude, dělat, pokud to bude děláno bezmyšlenkovitě. Ale pokud vezmeme v úvahu typy plodin, pokud vezmeme v úvahu jiné možnosti reakce a především bioenergetiku, tak je zde možnost dosáhnout společných výhod z těchto různých výstupů. A věnovali jsme tomu opravdu hodně času, když jsme pracovali na tom shrnutí pro politiky, abychom jako výsledek neprezentovali zprávu, že bioenergie je špatná. Záleží na tom, jakým způsobem to děláte. Také jsme upozornili na to, že je třeba umožnit eh, tyto reakce buď cestou politik nebo jinak, zdůrazňujeme, že je důležité měření i monitorování změn v užití půdy. Upozorňovali jsme také na to, že komunikační a informační technologie se hrávají důležitou roli. Je důležité investovat do lidských a institucionálních kapacit, to se týká pozorování, systému včasného varování a je také důležité zlepšit přístup k úvěrům pro zemědělce a další kteří kontrolují využívání půdy a také důležitý lepší přístup k trhům. Také je třeba rozrůznit způsob využívání půdy, připravit se na sucho a tak dále, aby všechny tyto možnosti byly využity. A samozřejmě třeba do toho více zapojit lidi a zajistit odpovídající zprávu. To je součást toho celého obrázku. Toto je tedy má polovina prezentace, ale myslím si, že to velké sdělení, které z toho vyplývá, že lepší zpráva půdy sehrává důležitou roli v řešení klimatických změn, ale samo o sobě to všechno nevyřeší. I ostatní sektory musí sehrát svou roli. A teď předám slovo kolegovi. Thank you, Jim. Um... Děkuji, Jimmy. V této zprávě jsme řešili globální potravinový systém a napojení na klimatické změny. Globální potravinářský systém zahrnuje výrobu, zpracování, distribuci, přípravu a spotřebu potravin a vyústění těchto činností, včetně výsledků socioekonomické a environmentální povahy. Zaznamenali jsme hlavní následující problémy. V současnosti 25 až 30 všech eh, vyprodukovaných potravin eh, ztratíme nebo vyplýtváme. Dále změny ve spotřebě eh, znamenaly, že více než 2 miliardy dospělých mají nadváhu nebo jsou obezní a to potom vyvolává chronické choroby. A dále se odhaduje, že asi 821 milionů osob je, tra, stále trpí podvýživou. To znamená, že potravinová bezpečnost není zajištěna. Klimatické změny již ovlivnily tuto potravinovou bezpečnost, protože víme, že v mnoha eh, regionech nižší zeměpisné eh, délky jsou eh, některé plodiny mají nedostatečnou produkci, to je třeba kukuřice, pšenice, zatímco jinde, zase třeba cukrová řepa, se, eh, tam se ta výnosnost navýšila. Klimatická změna také eh, omezila eh, míru růstu zvířat a také produktivitu v systému pastvin v Africe. Dále víme, že tady je hrozba pro stabilitu dodávek potravin, protože stabilita poklesne v případě, že narůstá rozsah a frekvence extrémních eh, klimatických událostí. Eh, také navýšené množství CO2 ve vzduchu může snížit výživovou kvalitu plodin. Odhaduje se, že do roku 2050 by mohlo dojít eh, k nárůstu cen potravin o 1 až 23 což zase může znamenat riziko pro potravinovou bezpečnost. Nejzranitelnější eh, skupiny lidí by byly nejvíce postiženy a navíc oteplování v některých regionech by mohlo ještě rozšířit migraci uvnitř zemí, ale i eh, za hranice země. Když se tedy eh, podíváme na to, na co se eh, díváme, eh, na tento hořící hořící sloupec, jak tomu říkáme v našem žargonu, tak vidíme, že už dochází k výkyvům cen v konkrétních zemích. Pokud se podíváme na případ, že dojde k eh, oteplení o 1,5 stupňu, tak to mohou být pravidelné eh, problémy s dodávkou eh, potravin. A pokud to bude nad 4 stupně, tak pak to může být trvalé narušení dodávek potravin, a to v celosvětovém měřítku. Emise z potravinového systému, včetně dopravy, zpracování a distribuce, se odhadují Eh, že představují 21 až 37 celkových čistých antropogenních emisí skleníkových plynů. To znamená, že to je také příspěvek k klimatickým změnám. Dále také je tady problematika plítvání potravinami a myslíme si, že by se mohlo toto změnit, aby to přispělo by to ke zmírnění eh, efektů klimatických změn. Také tady je možná řada reakcí v oblasti zemědělství. Eh, to se týká například eh, zachytávání uhlíku v půdě, zemědělsko-lesnického odvětví a podobně. Celkově takový potenciál technického zmírnění pomocí plodin, chovu dobytka a zemědělsko-lesnického sektoru je rozsáhlý 2,3 až 9,6 eh, gigatun ekvivalentu CO2 ročně. Eh, je třeba si uvědomit, že plýtvání potravinami eh, představuje 8 až 10 antropogenních emisí skleníkových plynů. A pokud bychom omezili toto plítvání, tak by se do roku 2050 uvolnili miliony kilometry čtvereční. To by bylo prospěšné pro biodiverzitu i pro zmírňování efektů. Dále diverzifikace jídelníčku, například, že lidé budou jíst více ovoce a zeleniny, bude více bílkovinných plodin a diverzifikace eh, jídelníčku by tedy znamenala i diverzifikaci eh, systému produkce, což by přispělo ke genetické diverzitě, k odolnějšímu dobytku a to všechno by přispělo k přizpůsobení se klimatickým změnám a zmírnění efektu. Do roku 2050 přechod na zdravý jídelníček by mohl uvolnit miliony kilometrů čtverečních půdy, což by bylo prospěšné pro životní prostředí a zdraví a došlo by k snížení eh, o 0,7 až 0,8 gigatun eh, ekvivalentu CO2. Je třeba říci, že pokud budeme odkládat tato opatření, tak to bude mít stále negativnější dopad na půdu a na udržitelný rozvor. Eh, pokud budeme pozdě jednat, může dojít k omezení potenciálu všech těchto možností, může také to omezit jejich efektivitu a může to mít nevratný dopad na některé ekosystémy rychlá reakce e, u zmírňování efektu klimatických změn spolu s udržitelným hospodařením s by, s by mělo znamenat, že zmírníme e, ohrožení dezertifikací, e, zhoršování stavu půd a podobně. Pokud budeme odkládat snižování emisí ve všech odvětvích, tak to vede k stále horším ekonomickým dopadům v mnoha zemích, v mnoha částech světa. Děkuji. Thank you very much. Děkuji velice. Nyní nás čeká Catch the Eye. První otázka směřující na Donald Trumpa, kterého tady ale nemáme. Takže um, nechci srovnávat, ale prvním řečníkem, který vystoupí, bude kolega Líze. Mám tady celkem pět nebo šest žádostí o slovo. Takže prosím, Petr Líze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za tuto pre- prezentaci. Myslím si, že nad slunce jasnější, že na nás leží ohromná ohrob odpovědnost před našimi dětmi a vnoučaty. Moje otázka zní takto. Jak obtížné to budou mít ještě pozdější generace? Víme, že pokud nebudeme vhodně postupovat, tak v roce 2100 eh, stoupnou hladiny světového oceánu o jeden metr a dá se počítat s tím, že pokud roztaje veškerý let v Grónsku, tak to bude ještě horší. Tyto scénáře jsou podloženy vědeckými poznatky. Otázka, jak na tom bude svět, nejenom Evropa, během příštích desetiletí, To je otázka a ještě závažnější otázka je, co bude po roce 2100, což se tedy Eh, netýká pouze těch nadcházejících dvou generací, ale i dalších. Takže bych se rád dozvěděl něco jak, o tom, jak se věci dívají na prognozy po tom roce 2100. Cezar Vela za SAD. Děkuji, pane předsedo, a děkuji těm, kteří zde vystoupili. Když vezmeme v úvahu, že zde máme nebezpečí v Bílém domě, protože došlo k tomu, že se USA stáhly z pařížských dohod a pouze 20 zemí je na cestě splnit tyto cíle. A 27 eh, to prostě neplní. Eh, Indie má 7%, neplní, Rusko 4,6% a neplní, Spojené státy neplní své cíle. Pokud eh, do roku 2050 splníme své úkoly, tak od roku 2050 kolik času budeme mít na to, abychom reagovali a co budeme moci dělat. Myslíte si, že adekvátní daňová, zelená, ambiciozní politika, která nastartuje transformaci, spravedlivou transformaci, může být řešením? Thank you for renew- Děkuji. Za renew Edvitema. Děkuji pěkně, pane předsedo. Také děkuji za prezentaci. Já jsem si tu zprávu přečetl s velkým zájmem. A mám otázku, která zní takto. Jak se nadíváte na tu věc komplexně? Hovoříme tady o nové společné zemědělské politice. Hovoříte o zátěži na půdu a o obhospodařování půdy, jak eh, to zlepšit. Chceme, aby eh, získali všichni zainteresovaní, ať už se jedná o producenty, producenty eh, potravin a další. Týká se to zemědělců obecně. Na druhé straně je jasné, že neexistuje žádný dokonalý model zemědělství, poněvadž jakékoliv eh, způsoby zemědělské činnosti mají dopad na životní prostředí. Otázka je, jak nalézt optimální způsob, jak snižovat dopad na klima. Na půdě parlamentu se debatuje o tom, jaký je ten nejlepší model obhospodařovávání půdy a vůbec zemědělství. Někteří říkají, že bychom měli mít vysoce produktivní zemědělský, zemědělský model, eh, protože eh, sice eh, využíváme méně, menší plochu půdy pro využívání jakožto zemědělské půdy, a jiní říkají naopak, že by se mělo využívat extenzivních způsobů. Využíváme velké množství půdy pro produkci potravin. Proto se vás ptám, co si myslíte o této debatě na toto téma a jak bychom měli postupovat, co bychom měli udělat. Děkuji. Kolega Barus za, kolegyně Barus za zelené. Děkuji za tyto velice zajímavé informace. Zajel mě, ale přiznávám, že jsem eh, nečetla celou tu zprávu, ale ráda bych eh, si nechala něco říct k úloze eroze půdy, která spadá na vrub eh, určitému způsobu obhospodařovávání půdy, Některá půda se používá k zachycování uhlíku. Ráda bych věděla, jestli jste se tomu to ve své zprávě také věnovali. Kolega Hazelkam za GUE, kolegyně Hazelkam za GUE. Děkuji za vaši prezentaci. Vaše zpráva o klimatické změně a půdě zcela jasně hovoří o tom, že se musíme více věnovat pod problematice potravin v souvislosti s debatou o klimatické změně. Kolegové zde na tomto výboru, ale i e, v jiných výborech a e, na komisi si toto berou k srdci. Hovoříte o potřebě změny jídelníčku tak, aby se zabránilo klimatickému a ekologickému kolapsu. Zmínili jste řadu akcí, které k tomuto mohou přispět. Myslíte si, že byste nám mohli naznačit několik priorit, Eh, jak by tedy Evropská unie mohla změnit svoji politiku v zájmu této změny jídelníčku. Dále no, hovoříte o potřebě eh, přejít k udržitelnému jídelníčku a říkáte, že výroba masa eh, produkuje více emisí než celá, celý sektor dopravy. Týká se to především Eh, produkce mléka, masa a eh, krmiv, která má na, eh, svědomí 80 odlesňování. Co by Evropská unie mohla udělat pro řešení tohoto rozsáhlého problému? Jak bychom měli proměnit evropskou společnou zemědělskou politiku a svoji obchodní politiku? Dalším tématem eh, je, jsou také dotace pro zemědělce, kteří eh, pěstují hospodářská zvířata a kteří také eh, vyrábějí mléko. Miriam Deli za SAD. Děkuji. Dovolte, abych úvodem poděkovala našim odborníkům, kteří jsou zde dnes mezi námi a za jejich prezentaci. Mnohdy hovoříme o příštích generacích, o svých dětech a jejich dětech, ale řada z nás pocituje efekty současného dění již dnes. Je mi jasné, že z této, a potvrzuje to i tato zpráva, že pokud eh, neučiníme něco i hned, tak eh, ty dopady nebudou pocitovat pouze naše děti a jejich děti, ale i my. Je nezbytná naléhavá akce, tak, aby se zmírnily negativní dopady. Máme tady experty, kteří by nám mohli říct, co to je ta naléhavá akce. Říkám to proto, poněvadž často takovéto zprávy čteme, slyšíme řadu líbivých slov i na půdě parlamentu, ale pokud máme přestoupit ke konkrétním krokům prostřednictvím legislativy a ke konkrétním akcím, eh, tak eh, najednou jsme bezradní ohledně toho, co udělat. Odborníci zmínili naléhavost akce a domníváte se, zda opatření, která předkládá Evropská unie, domníváte se, že spadají do té kategorie naléhavých akcí? Pokud ne, tak jakou akci bychom měli podniknout? Nebo jaké akce bychom měli podnikat? Z EPP? Kolegyně Novak. Děkuji za slovo. Já si kladu otázku, zda bez změny našeho způsobu života můžeme skutečně něčeho dosáhnout. Otevíráme čím dál více supermarketů, čím dál více silnic stavíme, čím dál více spotřebováváme a máme pocit, že zemědělství není zodpovědné za to, že se snižuje biologická rozmanitost. Jde tady o nás, o nás, o náš způsob života, o náš způsob spotřeby. Chceme více automobilů, více silnic, zničili jsme spoustu druhů, spoustu půdy. A já se kladu otázku, zda všechna tato opatření nám skutečně pomohou mít nějaký reálný vliv na klimatické změny, anebo musíme skutečně změnit svůj způsob života. Thank you. So I close the Děkuji. Zazněla tady řada dotazů a končím tady uh, eh, tam řečníku, takže zahrňu kolega Hosek. Děkuji za toto prezentaci. Samozřejmě eh, je rozdíl, když si něco čtete a když eh, to tady slyšíte. Pokud jde o bioenergii, tak bych se rád eh, zeptal na toto. Vzhledem k tomu, že tady existuje určitá kontroverze, tak bych se rád zeptal na to, kde se domníváte, že by evropská politika mohla energie, kde by Evropská unie mohla přidat eh, ve, v pozitivním využívání bioenergií. A další otázka se týká na globální činnost. Kde spatřujete prostor, respektive eh, jakým směrem bychom měli eh, poskytovat finance k tomu, aby se lepším způsobem mohla obhospodařovávat půda. Za zelené kolega Buchner. Dovolte dvě připomínky. Právě tady zaznělo, že bio- ekologické zemědělství spotřebovává eh, hodně půdy, protože eh, je zapotřebí vysoké produkce pod eh, krmiv, což není pravdou. Byly tady samozřejmě nešťastné experimenty a víme, že eh, méně extenzivní hospodářství přináší vyšší výnos. Eh, masový eh, chov dobytka samozřejmě sebou nese vysoké emise, ale ty zavisejí také na krmivu, protože při standardním ustájení je um, ta produkce metanu nižší než v případě intenzivního zemědělství. Děkuji. Paní Zauská za EKR. Pane předsedo, děkuji za možnost eh, vyslechnout si prezentaci. Byla velmi lakonická, krátká, protože taková musela být. Myslím si, že Určitě přednášející očekávají doplňující otázky, na které nejsou odpovědi ani v celé té zprávě. Mě opravdu znepokojuje, že po takovémto velkém výzkumu je výstup ten, že musíme podniknout nějaké kroky. To je velmi obecné a proto se ptám na scénář, ptám se na čísla a také na různé druhy cest a způsobu. A byla zde velmi zajímavá formulace, která zde zazněla, že většina, velká část těch zpráv vědců byla z rozvíjejících se zemí. Mohli byste to prosím rozvést, eh, tuto informaci, a mohli byste říci, jaké závěry vyplývají z těchto zpráv? A na samý konec eh, prozba o to, abyste nás informovali o tom, jakým způsobem vybíráte autoru těch, autory těchto analýz. Máte nějaká kritéria a kdo přijímá rozhodnutí o tom, že oslovíte právě tyto autory vědeckých analýz? E, Pan Kokaris za GUE. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkoval zástupcům IPCC za to, že tady stanoví standardy politiky založené na důkazech. Také dovolte dvě otázky. Jedna se týká o jedné, té jedné alternativy. Byl by to pravděpodobně ten scénář 2.6, eh, kdyby se dodrželi ustanovení pařížské dohody. Jak se díváte na tu Evropskou ekologickou zelenou dohodu, o které se bude hlasovat příští týd, měsíc na půdě parlamentu. A doufáme, že se přidají Spojené státy po volbách 22. listopadu. E, pokud e, to hlasování bude pozitivní, tak by zůstali v pařížské dohodě. Hovoříte o ekonomických dopadech um, souvisejících s emisemi. Dále otázka, jaká je budoucnost IPCC, čemu se budete v budoucnu věnovat, budete se um, snažit, aby vaše předpovědi byly přesnější, um, budete se zabývat spíše ekonomickými než přírodními vědami při svých uh, studiích. A dovolte návrh. Eh, výraz eh, antropogenický bych změnil na antropok, to, antropoktonický. Ano, k tomu můžete dát zprávu z vlastní iniciativy k tomu poslednímu bodu. Nyní za Renew. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat oběma expertům za velmi zajímavé prezentace. Economist tento týden předkládá technická a vědecká řešení, jak bojovat proti metanu, který působí skleníkový e- efekt eh, ve 20krát silnějším měřítku než CO2. Výsledky výzkumu nám ukazují, že když se budou zvířata krmit eh, řasami, tak se emise metanu sníží až o 80 Jistě můžeme diskutovat o řešeních a já si myslím, že o těchto návrzích velmi dobře víte. A já bych rád řekl, že vaše prezentace jsou velmi zajímavé, ale bohužel máme pocit, že žijeme v takové kolektivní depresi a občas zapomínáme na lidskou kreativitu a na to, že je třeba dělat výzkumy, abychom se dostali z této slepé uličky. Kolikrát v historii lidstva jsme překonali takovéto bloky, takže bychom potřebovali techničtější řešení. A poslední otázka za zelené. Uh, merci, Děkuji za tuto velmi zajímavou prezentaci, která jasně ukazuje, jak je naléhavé chránit půdu, a to nejen v Evropské unii, ale i ve třetích zemích. Já doufám, že komise si to vezme k srdci a navrhne skutečně směrnici o ochraně půdy co nejdříve. Nicméně moje otázka je specifická pro zemědělství. Zpráva IPCC ukazuje, že Chemikálie používané v zemědělství mají velký dopad na emise CO2 a na zhoršování kvality půdy. Ovšem závěry zprávy jasně neříkají, že nemůžeme nadále jíst a pracovat v zemědělství způsobem, jakým jsme to dělali dosud. Nedávná studie studovala promarněné příležitosti pro skladování uhlíku, které vyplývají z intenzivního zemědělství. My bychom se neměli ptát, kolik emisí vyrábí traktor, ale také kolik uhlíku bychom mohli uskladnit v různých zemědělských a potravinových systémech. Když bychom začali jíst více rostlin, mohli bychom o 76% omezit půdu, která je využívána pro zemědělství a ten zbytek by mohl být použit pro obnovu ekosystému. Děkuji. Děkuji. Takže teď máte asi 10 minut na odpovědi těch, na ty četné otázky. Vzhledem k tomu, že máme zprávu, která má 12 stran, tak vás asi v určitých aspektech zklameme, když budeme odpovídat na všechny tyto otázky. Já se zmíním o těch hlavních bodech a Jean-François naváže na ty, které se týkají zemědělství a potravinářství. Bylo tam pár otázek, které se týkají fungování IPCC, k čemu to je a jak to funguje. A já chci říci, že IPCC nedělá výzkum, jenom posuzuje práci, kterou dělali jiní lidé a syntetizuje to, dává to všechno dohromady. To je velmi důležité. Jak si vybíráme autory? Autoři jsou jmenováni našimi členskými vládami a pozorovatelskými organizacemi, mezi nimiž je i Evropská unie. A autoři jsou vybíráni ze seznamu vědeckým vedením IPCC, tedy předsednictvem a ten eh, vybereme asi tak jednu šestinu z těch nominovaných eh, na základě regionu původu, na základě vědeckých zkušeností, na základě také pohlaví. Snažíme se také zachovat rovnováhu mezi rozvojovými a, a rozvinutými zeměmi. My pracujeme na základě fyzické vědy, eh, a všichni ještě nedokončili svou práci. Budeme mít další práci v roce 2021. Myslím, že tyto zprávy budou řešit celou řadu otázek, které zde zazněly. Takže já jsem zodpovědný za to zmírnění, já na tom pracuji a poprvé v IPCC máme celou jednu kapitolu, která je věnována lidskému chování a spotřebě a my jsme přesvědčili vlády, aby to vzali v úvahu. Takže teď vlastně se zde objevují nové překážky. Konkrétně k některým otázkám, které zde zazněly. Byla zde otázka, zda je potřebné zdaňování uhlíku. Já bych ještě řekl, IPCC funguje tak, že nám vlády říkají, že bychom jim nikdy neměli dávat politická doporučení, takže my to musíme říci jiným způsobem. A možná můžeme říci, že všechny důkazy svědčí o tom, že když máme dobře vybrané politické nástroje a dáme je dohromady, tak to přináší lepší výsledky než jeden jediný nástroj používaný do důsledku. Takže zdaňování uhlíku může být jedna z možností, které budou dostupné. Pokud jde o blízké kroky, tak když si můžete přečíst sekci D, která nese název Kroky v blízké budoucnosti, tak eh, to je náš způsob, jak hovořit o těch neléhavých krocích. A je tam celá řada věcí, které můžeme udělat eh, abychom napomohli zmírňování klimatických změn a také adaptaci. Jsou tam jak specificky politická opatření, i takové věci, které vycházejí z toho, že bychom měli rychleji předávat informace o nových technologiích, měli bychom rozvíjet finanční mechanismy a ta specifika jsou rozpracována v jednotlivých kapitolách. V desíti minutách se nedostaneme ke všem těmto detailům. A možná ještě poslední věc, než předám slovo Žánu Francoázovi. Ve zprávě se velmi jasně říká, že je třeba, aby řešení odpovídala místním okolnostem, kulturnímu pozadí a specifickým podmínkám. Takže ta správná řešení v Evropě nemusí být stejná jako třeba v Latinské Americe nebo Africe či v jiných částech světa. A možná i v těch jednotlivých kapitolách, vzhledem k té rozmanitosti, se nám to tak úplně nedaří. Takže se snažíme najít různé druhy systému zemědělství, které by mohly přispět ke zmírnění, k adaptaci, k zabránění zhoršování kvality půdy. Opravdu si myslíme, že není možno vyprodukovat řešení, které bude odpovídat eh, všem. A to tež se týká stravovacích návyků. My nemůžeme říci, že všichni by se měli stát vegetariány nebo vegány, ale můžeme se dívat na to, jaké to má dopady. My jsme se zaměřili na šest různých stravovacích systémů a sledovali jsme jejich dopad na klimatické změny a na životní prostředí. A teď předám slovo svému kolegovi, ale mnohé otázky, které zde zazněly, už jsou zodpovězeny v té zprávě, takže bohužel za 15 minut vám to všechno neřekneme. Děkuji, Jimem. V těch zjištěních naší zprávy je překvapivé, že mnohé z těch možných reakcí přinášejí odpovědi a řešení celé řady problémů. A to je velmi zajímavé pro různé politiky. Když se zamyslíte nad zemědělstvím, tak velmi často jsme viděli, že zde máme různé politiky pro poskytování nebo dodávání potravin, jinou politiku zase pro biologickou rozmanitost, pro klima, pro vodohospodářství a tak dále. A zajímavé je v závěrech této zprávy, že vidíme, že jsou zde určité možnosti, které mohou být přínosné, při řešení všech těchto výzev. A proto jde spíše o to, jak můžete podpořit transformaci, aby se tyto možnosti více implementovaly a aby to tedy bylo přínosné pro všechny oblasti, aby byl konkrétnější. Některé z těch možností, například omezování eroze půdy a tím pádem zabránění tedy degradace půdy, tak to znamená zase, že by tam bylo, mělo být více organických materiálů v půdě a když k tomu takto přistoupíme, tak to může mít přínos i pro další výzvy, které s tím nepřímo souvisejí. A je zde také možné napětí mezi tím, co můžete udělat, eh, když budete, řekněme, šetřit půdou, to znamená, že budete mít intenzivnější produkci na menší ploše a tím pádem budete moci zachovat biologickou rozmanitost eh, v jiných oblastech. To může být vnímano jako snaha snížit tedy vstupy a mít méně emisí ale zároveň vidím, že i když eh, začneme u těch intenzivních eh, systémů produkce, tak je zde celá řada možností, aby se snížily emise skleníkových plynů, aby se předcházelo zhoršování kvality půdy, aby se šetřilo půdou a to vše může být kombinováno. A já se na to dívám podobně. Když kombinujete různé možnosti dodávek eh, i s těmi poptávanými záležitostmi, takže dostanete kombinované výsledky. A když se zamyslíte nad stravovacími systémy, tak je zde určitě synergie s těmi doporučeními ohledně zdravého stravování, protože zde v Evropě je výchozím bodem to, že se snažíme mít vysokou spotřebu živočišných produktů a to je nad rámec současných doporučení Světové zdravotnické organizace, pokud je o spotřebu masa. A můžete v těchto oblastech dosáhnout eh, vedlejších eh, přínosů. Mohl bych ještě doplnit eh, něco k tomu, co říkal Jean-François. Teď trochu se zmíním o té jeho oblasti, tady byla zmíněna ta spravedlivá transformace. To je opravdu blízko mému srdci, protože já předsedám komisi pro spravedlivou transformaci ve Skotsku. A musím říci, že některá opatření na zmírňování dopadu klimatických změn přímo ohrožuje živobytí zemědělců. A je jasné, že potřebujeme finanční podmín, pobídky, aby zemědělci i ostatní byli motivováni k tomu, dělat určité kroky v oblasti zprávy půdy, aby se zvyšovala úrodnost a tak dále. My ty věci ani náležitě neměříme této chvíli. A pokud se nám to podaří a pokud spolu s tím měřením zavedeme i určité pobídky, tak myslím, že se nám podaří dostat zemědělce a celé tyto komunity na stranu ochrany klimatu. A já bych ještě rád něco dodal k dovozu. Vy jste se ptali na takzvanou dováženou deforestaci, tedy na produkty dovážené z oblasti, které byly odlesněny, kde by tyto politiky byly uplatňovány pouze v zemědělské výrobě v Evropě, tak zde určitě bude otázka, která souvisí s tou stopou, kteří, která vzniká v důsledku toho, že Evropané konzumují dovážené produkty. Myslím, že to je také třeba vzít v úvahu, když uvažujeme o tom, jakým způsobem Evropská unie má svůj dopad, pokud je o klimatické změny, zemědělství a potravinářství. Je to všechno? Dobře, děkuji. Nyní přistoupíme k druhé části. Bude to zpráva o oceánech a kryosféře. Jen dvě poznámky, než přistoupíme k vlastní prezentaci. Budeme to mít všechno zveřejněno do večera na webových stránkách Envy. Druhá věc, která tedy nesouvisí s klimatickými změnami, Víte, že v 16 hodin budeme hlasovat, takže nezapomeňte své hlasovací karty a pokud je nemáte, tak eh, si pro ně pošlete někoho ze svého týmu. A teď máte znovu slovo na 10 až 15 minut. Druhá zpráva. Děkuji mnohokrát. Já se jmenuji Hans Pertner a jsem spolupředseda pracovní skupiny 2 IPCC. To je skupina, která se zabývá eh, dopady adaptací a zranitelností a mám tu čest prezentovat vám výsledky naší zprávy o oceánech a kryosféře v měnícím se klim- klimatu. To je ten tedy kratší název. Nechtěli jsme eh, žádný složitý název. Tuto e, zprávu tedy zpracovávaly pracovní skupiny 1 a 2, protože pro pracovní skupinu 3 tam nebylo tolik příležitostí a to se eh, projevilo i během hodnocení. Neměla tady tolik příležitostí, jak by mohla eh, tedy doplnit ten obrázek ve zprávě. V zájmu času jsem vyňal sat ze zprávy statistiky, ale je to dosti podobné eh, tomu, co jste slyšeli eh, ve zprávě o půdě, pokud jde vyváženosti mezi regiony a pohlavími. A je tady takový jeden hlavní, nebo takové hlavní poselství, eh, lidé obývají 20 planety, ale teď tady v této zprávě hovoříme o zbývajících 80 to je oceán a kryosféra. A e, Oni vlastně už se zahřívají v důsledku klimatických změn celá desetiletí, a to tedy e, v doslovném slova smyslu. A my se podíváme, jaké to má důsledky pro přírodu a lidstvo. Ukážeme, že ty důsledky jsou opravdu závažné. E, provedu vás tedy jednotlivými tématy zprávy, řekněme kapitolami. Budeme hovořit o toku vod Eh, z vysokých eh, hor a eh, z polárních oblastí do oceánu. Ukážeme si, co to znamená a jaké jsou dopady klimatických změn v těchto různých systémech. Jedna kapitola se tedy věnovala vysokohorským oblastem a dospěla k následujícímu závěru. Malé ledovce například v Evropě, východní Africe, tropických Andách v Indonésii zřejmě přijdou eh, o více než 80 ledové plochy nebo ledové hmoty do roku 2100, pokud eh, nadále budou prudce růst emise. Jak se ledovce rozpouštějí a eh, zmenšuje se sněhová pokrývka, tak vlastně některé rostliny, které jsou uspůsobenější teplému podmínkám, se stěhují do větších výšek a mizí druhy, které žijí v chladu v horách nebo vysokohorských oblastech žije asi 670 milionů lidí a pro ně jsou ledovce důležitým zdrojem eh, vody. A jsou tedy vystaveny, vystaveni rizikům souvisejícím s dostupností vody. Pak tady jsou rizika jako rozpouštějící se eh, permafrost, eh, laviny a sesuvy půdy. Pokud se kryosféra bude nadále zmenšovat, bude to mít nepříznivý efekt i na rekreaci, cestovní ruch a kulturní statky. Druhé téma to jsou polární oblasti a polární oceány. Arktické moře, respektive let v něm, je stále tenčí každý měsíc roku pokud dojde k oteplení o 1,5 stupně, tak eh, arktický oceán eh, jenom eh, tedy v září jenom málo kdy nebude mít let a pokud dojde k oteplení o 2 stupně, tak se to bude stávat až každý třetí rok. Tále se také zmenšuje permafrost, což znamená, že to může dojít k dalšímu přidání skleníkových plynů do atmosféry. Pokud oteplování bude pod dvěma stupni, zhruba jedna čtvrtina permafrostu při povrchu se eh, tedy eh, vymizí do roku 2100 a pokud emise budou nadále prudce růst, můžeme přijít až o 70 eh, permafrostu při povrchu. Lidé žijící v arktické oblasti, zejména domorodé národy, už jsou tedy postiženi klimatickými změnami, a e, musí se uspůsobit jiným podmínkám půdy, sněhu a ledu. A jejich úspěch závisí i na institucionální a finanční podpoře. Nyní přejdu k oceánu obecně. A také se podíváme i na tropické oceány e, z globálního hlediska můžeme říci, že zatím oceán eh, vlastně pohltil více než 90 eh, nadměrného tepla v klimatickém systému a to bude pokračovat i nadále. Eh, oteplování oceánu omezuje míšení různých vrstev vody a tedy i omezuje přísun kyslíku mořským živočichům. Dále jsou také častější vlastně vlny horka v mořském prostředí. Tím se oteplují například um, uh, vody, které dříve tolik teplé nebyly. Poškozuje to některé uh, populace a uh, také oceán vlastně tím, jak absorbuje emise, zvyšuje jeho kyselost. A to přináší další rizika. Také hodnotíme rizika pro ekosystémy v mořském prostředí, v oceánech a na pobřeží. A vidíte, že také tady máme ten um, um, diagram těch hořících eh, sloupců, kde vlastně ta, ta če- červená je vlastně to největší nebezpečí. Je tady to oteplení o 1,5 stupně tam to znamená, že u eh, už eh, nízkých zeměpisných eh, šířek dochází k ohrožení vodních ekosystémů. A tady vidíte, jak se to může vyvíjet v případě, že to oteplení bude o 1,5, respektive o 2 stupně. A tady vlastně ukazujeme poslední teploty pod jedním stupněm. Tady vidíte, že mm, ty korály v teplých vodách už jsou velice ohroženy. Eh, hrozí ztráta 70 až 90 těchto systémů a jsou, to potom souvisí i s některými dalšími činnostmi, jako jsou, je to třeba eh, ochrana pobřeží a rybářství v malém eh, rozsahu. Eh, pokud eh, udržíme na 1,5 stupně nebo pokud oteplení bude 2 stupně, tak některé eh, systémy se nedostanou ještě do, do těch rizikových oblastí, to tam vlastně vidíte na těch, na těch grafech, kterých kategorií se to týká. Například to jsou eh, korály ve studených vodách, eh, řečiště, eh, vod, písečné pláže. Takže tady je ještě prostor určitě pro zmírňování klimatických efektů, protože tam je ještě čas. Máme tady i dopady na mořský život kde eh, vlastně záleží na eh, změně teploty oceánu. Tento obrázek ukazuje, co to znamená pro rybolov a pro lidstvo. Ty tmavé barvy, tady to dobře vidíte na tom eh, obrázku, ty barvy do hněda ukazují, kde dojde k poklesu a barvy do modra ukazují, kde dojde k nárůstu. A e, oteplující se arktické e, moře vlastně e, znamená přísun některých druhů na úkor polárních oblastí. A je to ještě vyhroněnější, když se dostaneme nad ten, na tu hranici 1,5 stupně, což je cíl dohody z Paříže. Ten pokles tedy už nastal a rybolov, zejména v příbřežních oblastech, eh, bude se muset vlastně někam přemístit, což vyvolá diskuse mezi zeměmi, ale bude to i výzva pro místní komunity. Nyní bych schrnul, o čem můžeme hovořit v souvislosti s mořským životem. Je to život, který závisí na určitém rozpětí teploty, jako život obecně. Změny v oceánu znamenají změny v populaci ryb, tím se omezuje eh, celkový potenciál odlovu a v některých oblastech dojde tedy k poklesu, v některých oblastech nárůstu, alespoň dočasně. Ty komunity, které závisí na eh, mořských plodech, eh, mohou být ohroženy, pokud jde o potravinovou bezpečnost. Eh, politické rámce pro rybolov a ochranu moří nabízejí eh, lidem příležitosti eh, a také jednotlivým druhům, aby se uspůsobili. A nyní téma, která, kterého už jsme se dotkli v diskusi, a to je vzestup mořské hladiny. Tady na tom obrázku vidíte extrémní možnosti. Zase srovnáváme scénář, eh, kde je ambiciozní zmírňování, to je ta modrá část na obrázku, a potom scénář eh, vysokých emisí, což eh, nastane, když se nebude nic dělat. Eh, také tady vidíte, proč k tomu dochází. Je to vlastně eh, eh, ztráta ledu v Grónsku, v Antarktidě, ledovce obecně a kromě toho ohřívání vody v oceánu, což také zvede vlastně k roztahování toho objemu vody. A tady může tedy dojít do roku, do konce století až e, o metrový e, vzestup mořské hladiny a tyto výzvy se budou ještě zvýrazňovat až do roku 2300, kdy může mořská hladina narůst nebo stoupnout až o 5 metrů nebo více, pokud nezačneme ambiciozně snižovat emice. A to ambiciozní snižování emisí znamená, že můžeme stabilizovat do roku 2300 ten vzestup hladiny omezit na jeden metr. Takže na základě stávajících znalostí máme možnosti volby buď jeden metr nebo několik metrů do roku 2300 na základě těch různých postupů. Abych to schrnul, takže dochází k poklesu objemu eh, ledu, eh, ledy a ledovce budou nadále se rozpouštět. 680 milionů lidí žije na nízko položených pobřežích, 65 milionů v malých ostrovních státech. A podle ochrany, to, jaká je tam ochrana pobřeží, tak budou různě postiženi. Během 20. století už hladina moří stoupla asi o 15 cm a nyní roste dvakrát tak rychleji a v roce 2100 tedy může stoupnout o 1,10 metru a v roce 2300 o několik metrů, pokud se nepodaří prudce omezit emise. Co to e, znamená? Znamená to, že také byly extrémní e, události, e, kdy byly třeba intenzivní bouře a podobně. A to jsou ty takzvané stoleté události, které ale nadále budou eh, častější. Je pravděpodobné, že eh, už to nebudou staleté události, ale možná každoroční události. Eh, budou to bude to k tomu docházet při vysokém přílivu, při intenzivních bouřích a mnoho eh, měst a ostrovů ležících tady při pobřeží eh, budou ohroženy zaplavením eh, a to každý rok do, kolem roku 2050. Také jsme prováděli posouzení rizik pro různá místa, eh, kterých se dotýká vzestup eh, hladiny moří. A tady máme i srovnání, to je novinka v IPCC, že jsme porovnali míru eh, rizika na levo, to je míra rizika v rámci současného průběhu uspůsobení se a Eh, potom srovnáváme úroveň rizik v případě, že by ty změny byly ambicioznější při ochraně pobřeží. Eh, vidíte tady eh, příbřežní města, která jsou bohatá, která jsou vlastně v tom zeleném čtverečku, i když by byly, se toho nedělalo tolik. A pokud se podíváme na tropické zemědělské delty, arktické oblasti, Eh, nebo eh, městské atolové ostrovy, tak vidíte, jak to tady vypadá. Ta zelená ukazuje, jak moc eh, lokální adaptace může provést změny v rizicích, ale je to také ukázka toho, že jsou místa, kde to riziko bude vysoké. Eh, také s tím souvisejí společenské změny. Eh, lidé, kteří jsou nejvystavenější a nejzranitelnější, jsou často ti, kteří jsou nejméně schopni nějak reagovat. Časová škála eh, klimatických změn protože to jsou třeba časově nezvratné změny, tak jsou to samozřejmě změny, které jsou delší, než jsou cykly vládnutí a e, ty cykly vládnutí jsou často příliš roztříštěné kvůli administrativním omezením a nedokážou tedy e, najít řešení těchto rizik. A e, ani kapacita těch systémů zprávy věcí veřejných často není dostatečná pro řešení těchto rizik. Jenom když se podíváme třeba na reakce na ty extrémní Eh, události, kde nejsou často schopny se uspůsobit. Takže, abych schrnul tuto zprávu, na 80% eh, plochy eh, země dochází k ohrožování systémů. Je to vlastně od vrcholku hor až na dna oceánů. A tady to vidíte, jak prostě dochází k tání sněhu, k tání ledovců, voda se dostává do um, moří rozstávají kry, vznikají tepelné vlny v mořích a ještě se tedy otepluje oceán, e, oceán se stává e, kyselejším a naopak tam ubývá e, kyslík a to se bude muset řešit celé další generace bez ohledu na rozhodnutí, která se provádějí nyní. A pokud se podíváme na ty tři zvláštní zprávy, které IPCC schválila během loňského roku, což je skutečně bezprecedentní práce, tak aby chom tedy minimalizovali dopady, tak je důležitý každé i malé oteplení, je důležitý každý rok, důležitá každá volba a důležitá je především politická a společenská vůle. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuji pěkně. Otevírám seznam pro část každý jaj. Začneme EPP Petr von Dalen. Děkuji, pane předsedo. Děkuji autorům této významné zprávy. Já jsem členem výboru pro rybolov a se, se zvláštním zájmem jsem si vyslechl informace právě o této oblasti a toho se týká také moje otázka. Pokud jsem správně pochopil, co tady zaznělo, tak eh, od Atlantiku až po Severní moře poklesne až o 50 počet eh, eh, vylovených ryb do roku 2100. Ale více ryb naopak bude eh, loveno v Severním ledovém oceánu. Pochopil jsem to správně? Pokud ano, ptám se tedy, jaký to bude mít dopad na Eh, rybolov eh, a stavy ryb v severním ledovém oceánu. Pokud by se totiž do severního ledového oceánu vydávalo více lodí, přinesou sebou větší objem emisí. Jaké dopady tedy toto bude mít jednak na klima a jednak na eh, stavy ryb? Děkuji, Marian Deli za SHD upřímně řečeno, musím eh, se přihlásit. Ten, tu zprávu jsem si přečetla, je šokující a velice uh, eh, pesimisticky prostě laděná. Uh, ten problém se bude týkat příbřežních měst jak na nízko pobřeží, tak i na ostrovech. Slyšeli jsme, že můžeme očekávat větši, více těch stoletých událostí, lidé z ostrovů jako já eh, již teď pocitují dopady a proto bych se ráda zeptala na něco, co se týká vašich zjištění. Konkrétně se jedná o, o eh, akce, které mohou být prováděny přímo v oceánech nebo na oceánech. Eh, tam by totiž ty akce mohly až 20% přispět ke snížení dopadů. Zároveň tady máme téma, jako je dekarbonizace námořní dopravy a využívání alternativních paliv. To sebou nese potřebu dalších investic a také další rozvoj technologií. Proto bych eh, se vás ráda zeptala, jak se díváte na tento vývoj. Jak vyvíjet technologie, které by mohly umožnit širší používání těch akcí přímo na oceánech. Děkuji Katrin Šabo za Renew. Oui, pardon, excusez-moi. Ano, děkuji za tuto prezentaci pane předsedo. Jsem ráda, protože v roce 2014 jsem spolu s dalšími členy občanské společnosti založila platformu Oceán a klima, protože v té době se v jednáních o klimatu o oceánech vůbec nehovořilo. A na COP25 v Paříži se nám podařilo začlenit slovo oceán do preambule této dohody. Na to jsme byli velmi hrdí. Pochopili jsme, že oceán hrává zásadní roli v klimatické rovnováze. Vy jste to neměli čas odprezentovat, ale ve vaší zprávě to je velmi dobře pojato. Oceán je také součástí řešení. Máte tam kapitolu, která je tomu věnována a jsem ráda, že vědci dnes přispívají k debatě občanské společnosti tím, že zmiňují různá řešení. Chtěla bych, abyste pohovořili o těchto řešeních. Ráda bych zmínila dokument, který byl nedávno zveřejněn iniciativou, kterou přijalo několik států, Because Ocean – jmenuje se to Ocean for Climate a trochu se tam vysvětluje, jakou, sou, jakou nebo jak může být oceán součástí řešení. Já mám trochu problém pochopit, eh, že když vás posloucháme a když vidíme ty křivky vědců, tak si musíme uvědomit, eh, že musíme jednat hned. Protože oceán, tam je, u toho oceánu tam je taková nějaká setrvačnost, takže i když začneme jednat hned, tak není jasné, že pozitivní dopady budou viditelné, pokud jde o vzestup hladiny moří, to jste zmínili, a také u těch eh, extrémních meteorologických extrémů, takže, nebo jevů. Takže řekněte nám, jak můžeme začít uplatňovat kroky na ochranu pobřežních ekosystémů, na to zmírňování a tak dále, ale také bychom rádi pochopili to, že když budeme jednat hned, bude to mít eh, skutečný dopad už teď na oceány. Děkuji za zelené, Grace Sullivan. Děkuji, pane předsedo. Je velice alarmující slyšet výsledky této zprávy. I mě z toho se začíná vařit krev podobně jako ostatním, když eh, se seznamuje s těmi údaji. Vzhledem k tomu, že oceány pokrývají více než 70 povrchu země a 97 eh, vody je v oceánech, tak bychom to měli nazývat planetárním oceánem. Je to planetární oceán, eh, který nám právě Eh, napomůže při změnování klimatické změny. Pokud budeme jednat včas a dostatečně intenzivně a razantně, tak eh, teď se obracím na autory zprávy. Domníváte se, že by Evropská unie mohla eh, vytvořit nějakou dohodu, která by se věnovala právě tomuto světovému oceánu, a na základě této smlouvy by se tedy činila patření do roku 2030. Pokud chce Evropská unie omezit emise uhlíku o 35 do roku 2030, domníváte se, že to k něčemu přispěje? Pane předsedo, dnes jsem byla na zasedání, kde jsem se seznámila s výčtem priorit tam se hovořilo o dovozu břidlicového plynu z Pensylvánie a e, vy jste zmínil to, že prezident Trump odstoupil od klimatické dohody a Evropská unie e, snad chce podporovat e, Irsko, které chce dovážet břidlicový plyn. Myslím si, že všechny tyto projekty musí být zastaveny protože opravdu musíme jít směrem k využívání obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Chris Davis? Děkuji. Já bych se rád díval do budoucna eh, pozitivně. Samozřejmě musíme zastavit globální oteplování a přijímat při vodná opatření. I když tak budeme činit, tak eh, bude klesat eh, stav ryb celosvětově. Myslím si, že jsou tady um, snižovány stavy uh, ryb celosvětově. V některých oblastech klesly až 80%, a to díky špatným praktikám. Pokud přijmeme uh, vhodná opatření a umožníme, aby se ten stav uh, ryb obnovil, uh, mohli bychom dosáhnout toho, že v, v v mořích eh, bude více ryb, než jich eh, ubude eh, na základě té klimatické změny. Děkuji. Opět za zelené Michael Bloss. Děkuji za slovo. Je, jsou to strašné zprávy. Strašné informace v této zprávě. děkuji za její prezentaci. Vy jste zmínil, že do konce století eh, se zvedne hladina světového oceánu eh, o metr, později ještě o více. A jaké budou hospodářské náklady této změny? A myslíte si, že byste to mohli také detailně popsat pro případ Evropské unie? A jaké by byly hospodářské náklady té rychlé akce, která by tomuto zabránila. Jinými slovy, jak, jak musíme investovat, abychom předešli této, této změně. A nyní konkrétně k Evropské unii. Kolik lidí v EU bude ovlivněno tím, že hladina moře stoupne o jeden metr? Samozřejmě e, tím stoupáním mořské laniny budou ovlivněni občané, které my zde zastupujeme. Zarinu. Euh, děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentaci zprávy. Já si jistě nebudu vracet ke všemu, co říkali kolegové z výboru PEŠ k těmto otázkám. Jen jedna věc. Bude zde více ryb nebo méně ryb? To byla otázka Krise Davise. V tom, co říkáte, z toho jasně vyplývá, že zde dojde ke změnám. Budou zde změny, a to nejen v množství, ale také v kvalitě. To znamená, ty druhy sami se změní. Už teď to vidíme, říkají to sami rybáři. Je zde fenomén migrace. To ne, že by se ryby sami přesouvaly, ale ty rybí populace, které obvykle žili v určitém prostředí, se přirozeně někam přesouvají o 25 km ročně, o 30 km ročně směrem na sever. To záleží na jednotlivých druzích. A z toho plyne moje otázka. Když, jsme se budeme, když se tady budeme mít vyslovit eh, ke společné zemědělské politice, společné rybolovné politice, tak zatím eh, komise navrhuje hodnocení a možná nějaké přizpůsobení zaběhu. My se musíme připravit na rok 2030 a už na rok 2040, ale je velmi pravděpodobné, že v roce 2040 bude úplně jiná struktura populací ryb v evropských vodách. A proto se ptám, zda by nebylo možné nebo nebylo nutné místo přizpůsobování se postupně udělat hlubokou změnu, aby se tedy přizpůsobil celý ten sektor. Když se podíváme na ta plavidla, která byla postavena před 30-40 lety, tak za 30-40 let budou dělat něco úplně jiného, než dělají dnes. Děkuji. Dva poslední za Greens, Greta Paris. Děkuji za tuto zprávu. Několik kolegů tady vyzdvihlo, že jsou tam opravdu eh, hrozivé informace. A já to možná ještě zhorším svou otázkou. Zdá se totiž, že permafrost taje rychleji, než se původně předpokládalo. Domníváte se, že tyto odhady jsou ještě optimistické, protože nyní ubývá i ten silnější a e, starší led, který se v zimě neobnovuje, jako, jak tomu dříve bylo, o čem svědčí satelitní záběry. Já jsem měla možnost e, účastnit se akce na téma výzkumu oceánu, kde byl, paleo, byl, kde byl vědec zkoumající dávné věky a došlo, bylo zjištěno tedy, že se obnovuje eh, ten arktický let eh, pomaleji. Domníváte se, že když teď eh, stoupá mořská hladina, tak ty ledové pokrývky v faktice nevyhnutelně zmizí? Ještě jednou za zelené. Děkuji za slovo. Rád bych navázal na předchozí otázku. Většinou hovoříme o oteplení 1,5 až 2 stupně. Nicméně určitá skupina vědců se domnívá, že bychom se měli spíše bavit o množství CO2 v atmosféře. James Hansen před třemi, čtyřmi dekádami uvedl, že ten práh je asi 350 ppm CO2 v atmosféře, ehm, který představuje tedy bezpečnostní limit. A Rocksterman zmiňuje eh, také tento limit eh, ve, ve zprávě Stokholmského environmentálního ústavu. Souhlasíte s tím, že je zapotřebí dosáhnout úrovně 350 ppm na konci tohoto století, tak, abychom udrželi globální oteplování na zvládatelné úrovni. Zaznělo tady, že nyní je ta hodnota asi 410 ppm a každoročně stoupá asi o 3 ppm, takže 420 um, ppm dosáhneme, nebo bude dosaženo asi jenom za několik let. Děkuji. Takže nyní máte asi 10 minut na zodpovězení těchto dotazů. Děkuji velice. Je to zajímavá debata. Dovolte, abych se nejprve podíval na otázku rybolovu. Vzhledem ke změnám, které nastaly, můžeme říct, že ano, za stávajících praktik budeme mít v budoucnosti menší populaci. Bude to záviset na stupni klimatické změny, především na změně průměrné teploty. Bude to záviset na tom, jaké tyto změny budou v globálním oteplování. Čili debata již probíhá, a to ve stejné míře eh, jak, jako probíhá eh, diskuse o půdě eh, s členy mm, organizací, které se zabývají ochranou diverzity. Každoročně se koná řada zasedání. Já jsem se před několika týdny účastnil konference o oceánech, eh, která chce vyčlenit velké rozsáhlé oblasti, které budou chráněny a, a toto vyčlenění bude samozřejmě sloužit eh, k ochráně zdrojů. Jde o to, aby bylo umožněno těmto zdrojům migrovat. Samozřejmě bude, eh, budou také vytvářeny, bude vytvořena síť těchto chráněných oblastí a asi 30 eh, mořských oblastí bude takto chráněno. Naším cílem je 10 Určitě to bude přínosné, ale zároveň nesmíme zapomínat na jednu věc. Platí to pro jakékoliv úsilí eh, obnovit eh, zdroje. Veškeré, tyto úsilí, veškeré toto úsilí může selhat, pokud se nám nepodaří zastavit globální oteplování. Musíme stabilizovat tu míru oteplování. musíme to udržet na úrovni 1,5 stupně, což se zdá být předpokladem pro úspěšné, eh, úspěšné zachování eh, mořských zdrojů. Týká se toto již nyní eh, z těch systémů korálových útesů, týká se to také toho, že odtud mizí život právě díky oteplování. Jsou s, tím, s tím souvisí také změny v arktické oblasti. E, největší obavou je, že v létě e, e, ten let zmizí úplně, pokud by globální oteplování bylo zachováno na té úrovni na celá pět stupňů. Politická debata se v současnosti zaměřuje právě na tento teplotní limit. Pokud jde o rybolov, tak eh, tolik moje odpověď. Eh, můžeme tady udělat jeden takový kompletní závěr. Musíme zachovat eh, fungování ekosystému a to se nám podaří dosáhnout pouze tehdy, pokud budeme stabilizovat klimatickou změnu a pokud snížíme emise zazněl tady dotaz, jak toho dosáhnout. Podívejte se na tu zprávu o 1,5 stupni, kde se opravdu hovoří o e, snižování emisí, e, kdy bychom tady měli v roce 2030 dosáhnout o 45 e, nižších emisí a do roku 2050 bychom měli být uhlíkové neutrální než tedy dojde k té negativní úrovni emisí. Bude to záviset také na tom, jak se ty původní ambice budou naplňovat. Samozřejmě existují scénáře, kterými se mohou eh, političtí vůdci řídit i s ohledem na pařížskou dohodu. Ta je na stole a jde pouze o to ji naplnit. To je ten hlavní problém. Další odpověď. Ano, existují i v Evropě místa, která jsou ohrožena. Já žiji v té oblasti, která je nízko položená, takže se ptáme, eh, kam to povede. Ale řada těchto příbřežních oblastí je chráněná. Nemohu vám teď dát žádné číselné údaje eh, z Evropské unie, pokud je o počet ohrožených lidí. Otázka je, Eh, kdy, budou, kdy bude dosáhnuto těch limitů pro přizpůsobení. Eh, hladina bude stoupat a otázka, zda eh, bude ještě možné zvyšovat ty hráze, jestli bude možné se bránit těm mimořádným extrémním událostem, jichž bude přibývat. Jak se toto všechno bude eh, dít? Je tady eh, nejistota, pokud jde o stoupání eh, mořské hladiny. V této zprávě najdeme ty nejpřesnější v současnosti dostupné číselné údaje. Samozřejmě v těchto systémech se počítá s tím, že pokud by Eh, ta hladina stoupala rychleji, tak eh, ke zvratu dojde dříve. Tyto číselné údaje, ale i ve srovnání eh, s tím, jak tomu bylo v dávných dobách, hovoří o tom, že tady šance je. Samozřejmě je tady další téma. Pokud vezmete veškerý led, který je na planetě, tak tady je pořád eh, rezerva 65 metrů, pokud jde o hladinu Světového oceánu. Eh, je velice obtížné dělat nějaké přesné eh, prognózy, pokud neznáte přesně ty procesy, které ovlivňují rychlost tání ledu. Pro oceán tady je potenciál, aby přispěl ke zmírňování dopadů a v této zprávě jsme se věnovali i řešením vycházejících právě z toho, jak funguje příroda. Zásoby uhlíku v těchto ekosystémech eh, by bylo možné zakonzervovat. Není tam eh, více než 0,5 eh, ročních emisí pokud by ty počty, ta čísla stoupala, tak by naše úsilí bylo marné. Je evidentní, že rozsah ukládání uhlíku v oceánech e, není ještě plně využíván. Jsou tady ještě další alternativy ukládání uhlíku, které zatím nebyly eh, kompletně posouzeny. Ale v rámci naší pracovní skupiny na tom budeme pracovat. Pokud jde o to, že eh, eh, ten oceán přispívá více než 20%, tak sem patří ta energie z oceánu jako větrná energie, a v pracovní skupině a v její zprávě se eh, bude také změnila tento hodnotící, hodnotící cyklus. Eh, emise z lodní dopravy, ty jsou stejně nebezpečné jako emise z letecké dopravy. Já pocházím ze země, kde se nyní opravdu hovoří o využívání syntetických paliv například syntetické nafty, o využívání vodíku i o produkci vodíku z, ze zemního plynu. Ale i v tomto procesu se uvolňuje uhlík. Existují alternativy, které zatím nebyly plně proskoumány a které zatím nedisponují, není k tomu technologie. Můžeme doufat, že ta transformace uspěje a pokud bude úspěšná do té míry, abychom mohli dosáhnout cílu pařížské dohody, to bude opravdu záviset na vůli politiků a široké společnosti. Je tady totiž řada alternativ, které lze rozvíjet a využívat. V naší speciální zprávě, pokud jde o možná řešení, tak tam zkoumáme řešení založená na fungování přírody a také zkoumáme možnost ochrany pobřeží. Tak eh, máme také posouzení rizik, kde je tabulka, eh, která právě řeší ty možnosti ochrany pobřeží. A na závěr, pokud jde o koncentraci CO2 v atmosféře a prognózu, tak vím o těchto debatách. Ano, vím, že máme 350 ppm CO2 faktice, faktické oblasti. Nicméně eh, jsou tady technologická řešení, která eh, by mohla eh, přispět k odstranění čistého CO2 z atmosféry, ale zatím zatím nejsou aplikována, takže tolik mohu říci k tomuto tématu v tomto okamžiku. Děkuji. Děkuji. Takže na závěr potlesk pro vás a pro váš tým. Thank you very much uh, again for the message and for your work. Děkuji za vaši prezentaci i za vaši práci. Teď si uděláme dvě minuty přestávku, aby členové výboru DV a PEŠ opustili sál a pak budeme hlasovat. Dear colleagues, I will ask you to get back to your seats. Vážení kolegové, prosím, vraťte se na svá místa. A zahájíme hlasování. A já přejdu do francouzštiny. Prosím vás, neříkejte po každé oh no. Donc nous votons, commençons par le Zahájíme hlasování o otázce k ústnímu zodpovězení radě o COP15. Je to otázka COP15, ta ústní otázka. Není to to usnesení. Zahajuji hlasování. Nefunguje to. Hlasovali všichni, končím hlasování. Otázka k ústnímu zodpovězení je přijata. Ústní otázka, nebo tedy otázka k ústnímu zodpovězení. Evropský rok zelenějších měst 2021. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď otázka k ústnímu odpovězení o digitálním jednotném trhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní nelegální obchod se zvířaty v zájmovém chovu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně. Nyní budeme hlasovat o usnesení o COP25. Upřesním, že COP25 se nebude konat v Chile, ale ve Španělsku bude tedy provedena v textu odpovídající úprava. A bude také upřesněno, že to bude za čilského předsednictví, ale proběhne to v Madridu. To bude tedy uvedeno v úvodním ustanovení. Teď tedy přistoupíme k hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kdo se zdržel? Děkuji, pane Žado. Odstavec 1, pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. So it's not working? No, but that's okay. Past. Alors, for c'est vraiment 35 adopted. Et là, on passe au 37. 37. Paragraphe 1. Odstavec 1, pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 2a. Návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ověříme. No, sorry. Close. <laughs> Končím. Pozměňovací návrh 46. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Oddělené hlasování upozňovacího návrhu 50. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 4, pozměvací návrh 57. Padesát sedm, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 4. Kde je pro? Kde je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 84. Kdo je pro? Kdo je proti? Osmdesát čtyři, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 85. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Kompromis přijat. Pozměňovací návrh 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Pozměňovací návrh 102. Hmm, so the vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 103. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 103. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Amendement 106. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel přijato? 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Věříme. Okay. Sorry. It's clear. Adopted. Je to jasné, přijato. 109. Oddělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? První část je přijata. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jak hlasovalo SD? Pro? takže by to mělo být přijato, ale můžete to změnit. No tak to ověříme, druhá část. Amendement adopté. Je to přijato. 110. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel zamítnuto?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 Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 119. Rejeté. Zamítnuto. 119. Qui est pour? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Mělo by to být zamítnuto. Rejected. Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 123, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel přijato? Ústní pozměňovací návrh 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Promiňte, ten odpadá. Když je přijata 123, tak 124 odpadá. Takže 125. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 126. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 127. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 128. bude pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 129. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 131. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 132. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 147. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 159. Kdo je pro? Kdo je proti? Znovu ověříme. 159. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Okay. 161, kde pro? Kde proti? Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Sto sedmdesát, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Přijato. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chcete to ověřit? 171. Hmm. Sorry about that. Adopted. Thank you. Kompromis. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Amendement 180. 182, kdo je pro? Proti? Ověříme. but is closed. Adopted. Přijato. 183 ústní návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 184 pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete-li to ověřit, můžeme? Ne, takže zamítnuto. Sto osmdesát šest pro proti, zdrželi se přijato. 187 pro, proti, zdrželi se přijato, 188 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 194 pro, proti, zdrželi se přijato. 195 pro, proti, zdrželi se přijato. 196 pro, proti, zdrželi se přijato. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, ověříme to. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvěstě jedna pro, proti, zdrželi se, ověříme. Přijato. 203. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Dvěstě pět. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvěstě šest pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 208 pro. Tak ještě jednou. 208 pro. Proti. Tak to ověříme. but to decide. Alors? C'est rejected? Yeah. Rejected. Zamítnuto. Amendement 209. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Dvěstě čtrnáct, protože kompromis 16 nebyl přijat. 214 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 213 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 215 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 211 pro, proti, zdrželi se přijato 212 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 228. Ne, omlouvám se. Kompromis 11. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 235 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 13a pro, proti, zdrželi se, ověříme. Vote clos. Adopté. Přijato. 244. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dvěstě čtyřicet pět padá, protože byl přijat 153, 246. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 248 pro, proti, zamítnuto, ale ještě to ověříme. Ah Deux cent cinquante-deux. Zamítnuto 252. Pro? Proti? Zdrželi se? Tak to ověříme. 252. Zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 pro, proti, zdrželi se, přijato. 256 pro, proti, zdrželi se, přijato. 257 pro, proti, zdrželi se, přijato. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 259 pro, proti, zdrželi se, přijato. 260 pro, proti, ověříme. Přijato. 261 pro, proti, zase ověříme. Přijato. Against. One more against. Ještě jeden hlas proti navíc. 262. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 263 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželi se, přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 267 pro, proti, zdrž... Uvěříme to? Zamítnuto. 244. Omlouvám se, mám černobílou kopii. 268 pro, proti, zdrželi se přijato. 269 pro, proti, zdrželi se přijato, 270 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 271 pro, proti, zdrželi se přijato, 272 pro, proti, ověříme. Přijato. 276 pro, proti, zdrželi se přijato. 274 pro, proti, věříme, 274. Zamítnuto. Prosím, zvedejte pořádně ruce. 277 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 278 pro, proti, ověříme. Přijato. 279 pro, proti, zdrželi se, přijato. 280, 281. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se přijato 283 pro, proti, zdrželi se přijato 284 pro, proti, zdrželi se přijato 285 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 286 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 287 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Hlasování Amblok blok o příspěvku výboru ITRE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní Amblok blok hlasování o příspěvku výboru DEVE. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijato. To byly 9, 1 až 3, 5 až 7, 12 až 15. O následujících hlasovat nebudeme. A tím se dostáváme k právním východiskům. 12. návrh 1. Kdo je pro? Takže až pozměňovací návrh 7, právní východisko 15. 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Právní východisko 15a, návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Právní východisko 16, návrh 9, pro? Proti? Ověříme. No, Zamítnuto. Desítka pro. Proti. Zdrželi se přijato. Jedenáct pro. Proti. Ověříme. Přijato. 12 pro tak ten padá, protože byla přijata osmička, je to tak. Takže nyní body odůvodnění 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 17 pro, proti, ověříme. Přijato. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, ověříme. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Zamítnuto. Návrh 28 pro, proti, ověříme. Přijato. Návrh 24. Pro? Proti? Ověříme. Přijato. 25 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 29. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 30. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 31. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 32. Pro, proti, ověříme zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď tedy závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. tak můžete z toho obvinit sekretariát. Takže zahajuji hlasování ještě jednou. Končím hlasování a usnesení je tímto přijato. <coughs> Teď budeme hlasovat o námitkách. Námitka o bavlně LL Cotton 25. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Objection adoptée. Končím hlasování. Námitka je přijata. Nyní námitka o Soje Mon 89 788. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Námitka přijata. Nyní námitka o určitých druzích eh, geneticky upravené kukuřice. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Námitka přijata. A poslední hlasování o dalších druzích geneticky upravené kukuřice, BT11 a tak dále. Zahajuji hlasování.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 Dear colleagues, we still have... Kolegyně a kolegové, máme ještě další pořad, na našem pořadu jednání. Vím, že už jste unaveni a že máme trochu spoždění, tak prosím, opuste sál co nejrychleji. budeme se nyní věnovat eh, tématu schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z vozidel a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Takže nejprve dám slovo zástupcům komise a poté zpravodajce paní Esther Delang. Prosím komisi a dávám jí prostor pěti minut. Dobré pozdní odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, že jste zařadili toto téma na pořad vašeho jednání. Můžete prosím přiblížit ústa k mikrofonu a zároveň bych požádal kolegy, aby se utěšili. Věnujeme se teď významnému tématu. Tak prosím, buď to odejděte, anebo se stěžte. Děkuji. Děkuji. Děkuji za to, že komise má možnost předložit, představit tento návrh na nařízení o RDE. Já vám ukážu několik eh, slajdů. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice technický návrh, tak se soustředím pouze na ty hlavní důvody, které vedly k vytvoření tohoto textu, jaké jsou úmysly a eh, jak vlastně vzniklo toto nařízení, které je předmětem spolurozhodování. Nařízení RDE, čili o měření emisí v reálném provozu. Jaký je stav? V březnu 2016 přijala komise eh, systém provádění testů emisí v reálném provozu pro lehká užitková vozidla, aby bylo tedy možné porovnat tyto výsledky s laboratorními výsledky. O rok později přibylo další nařízení, které se, respektive další věc, která se nazývá faktor schodnosti. Šlo to, aby se brali v úvahu e, věci, jako je technická a statistická nejistota, souvisejí, které, vlastně díky které se liší ty výsledky měření emisí v reálném provozu od výsledků měřených v laboratoři. toto konkrétní nařízení, eh, pokud jde o faktor schodnosti, čili ne eh, co se týká eh, konkrétně měření v reálném provozu, bylo napadeno třemi městy, Madridem, Bruselem a Paříží. A soudní dvůr se postavil na jejich stranu. Byl to, pardon, byl to tribunál komise rozhodla o hodnotách těchto faktorů shodnosti, aniž by k tomu měla mandát. A proto eh, tedy od komise se čekalo, že bude se řídit rozhodnutím tribunálu a vezme v úvahu jeho rozhodnutí. Zároveň však komise se rozhodla odvolat se proti tomuto roz, rozsudku. Zde máme odvolání proti rozsudku a aktuální stav. Na stranu komise se předalo Maďarsko a Německo. Tribunál poté dal lhůtu jednoho roku k nápravě situace, ale zdálo se, že to nebude, eh, nebude stačit. Soud nemůže rozhodnout o odvolání komise do konce tohoto roku. Je to dlouhodobější proces. Co to znamená? Vracím se nyní k návrhu nařízení, o kterém se dnes bavíme. Je to tak, že aby bylo možné zajistit právní jistotu pro mm, aktéry na trhu a zároveň se řídit rozhodnutím tribunálu, narohla komise text, který máte před sebou. Jedná se o změnu nařízení 715 kde se stanoví limity pro emise NOx a CO2 eh, lehkých užitkových vozidel a osobních vozidel. Takže co udělala komise, a to je opravdu jádro tohoto návrhu, vrátila oba faktory schodnosti, čili jeden, který předpokládá statistickou nejistotu a druhý, který počítá s technickým rozptylem při tom řešení, měření. Podle soudu na to komise neměla právo, vzhledem k tomu, že e, ty faktory shodnosti jsou multiplikátory limitů, které jsou regulovány. Hlavní součástí e, tohoto spolurozhodnutí jsou právě e, tyto navrhované faktory shodnosti. My jsme navrhli rozptyl pro technickou jistotu, eh, které jsou, eh, který je nižší eh, než 0,5 podle informací Společného výzkumného střediska. Pokračuje práce. Komise prohlásila, že revize technického rozptylu se bude provádět každoročně Výzkumné středisko již na tomto nějakou dobu pracuje a předběžné výsledky ukazují, že tento rozptyl může být ještě snížen. My jsme to v červnu nevěděli, nevěděli když jsme tento návrh přijímali. Je pravděpodobné, že ten rozptyl bude moc být snížen na 0,32. Na konci roku budeme vědět více, až dokončí IRC svoji práci jaký je pokrok na radě. Víte, že ta debata probíhá od června tohoto roku a teď jsme se dozvěděli, že rada by ráda eh, předložila toto téma koreperu na konci listopadu, takže by bylo možné zahájit trialog počátkem příštího roku. Závěrem bych ráda řekla toto. Ačkoliv se ten text týká několika článků, tak eh, opět se vracím k tomu, že eh, hlavním bodem tohoto nařízení je eh, vrácení těch faktorů schodnosti na základě rozhodnutí soudu. Druhodně tím bude také možné přizpůsobit rozptyl pro ta měření a zbývající ustanovení v textu jsou procedurální pravidla, eh, která upravují eh, možnost eh, přijímání aktů přenesené pravomoci, respektive prováděcích aktů ze strany komise na základě Lisabonské smlouvy. Takže toto byly v kostce důvody, které vedly k předložení tohoto návrhu a ráda zodpovím dotazy. Dávám slovo zpravodaji, zpravodajce. Ano, komise úvodem řekla, že se jedná o téma, které má velice eh, technický eh, charakter, ale je také hm, velice citlivé. Je tam totiž vazba na řada dalších témat a to bychom měli vzít v úvahu. Eh, nebudu opakovat to, co tady zaznělo, ale zmíním se o řadě věcí, o tom, jak bych k tomto tématu ráda přistoupila. Za prvé, domnívám se, že takto e, začnu tím výrazem, výrazem e, faktor schodnosti. Myslím si, že už e, je to dost odrazující výraz sám o sobě. Tento faktor schodnosti se stává z limitu, které nelze překročit a také z rozptylu, z chybovosti, která souvisí s testy. Samozřejmě je tady veliké pokušení vést tuto debatu ne pouze o rozptylu, které souvisí s testovacím zařízením, ale také o, o maximálních limitech pro o, splodiny. Ale tomu se venují jiné legislativní akty. Já vím, že tady je vazba mezi těmito dvěma oblastmi. Pokud pokud bychom se měli řídit Eh, limitem Euro 6 nebo standardem Euro 6, tak by to mělo být eh, opravdu eh, v tomto nařízení. Kdy se domníváte, že společné výzkumné středisko předloží údaje, které by ospravedlnilo další snižování tohoto limitu? Já bych se spolehla na odborníky, kteří na tom pracují. Uvedla jste, že o tom procesu budou vědět více koncem tohoto roku. Během příštích měsíců se budeme bavit o tomto legislativním aktu, ale budeme počítat tady s tím sníženým limitem nebo ne. Co očekává komise? Myslím si, že pokud se jedná o ty faktory schodnosti, tak bychom tady měli ujasnit, že tam je jednak ten limit NOXů, které nelze překročit a na druhé straně je tady rozptyl, který, eh, se kterým se pracuje v souvislosti s testováním, takže možná bychom tady měli být jasnější při těchto dvou součástí toho faktoru schodnosti. Já vím, že parlament bude trvat na tom, že musíme, že budeme muset revidovat tento akt, eh, kdykoliv to bude možné. Eh, kdykoliv bude eh, možné to revizi udělat, tak ji uděláme. A nebudeme ji dělat tehdy, kdy to není zapotřebí. Druhá otázka již zazněla. Myslím si, že eh, se ke mně připojí ostatní kolegové. Směřuje na Evropskou komisi. Jaký je harmonogram eh, pro, na, pro diskusi o tom, co bude po Euro 6? Já jsem přesvědčená, že by se eh, to nemělo řešit v rámci to, eh, práce na tomto legislativním aktu. Takže jaký je harmonogram pro eh, práci na tom, co přijde po Euro 6? Doufám, že se vyjádří jak oba spoluspravodové, tak i ostatní kolegové. Děkuji. Miriam Deli za SAD, jakožto první spoluzpravodajka. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce, také děkuji zástupkyni komise. Opětovně jsme na tomto výboru a na půdě parlamentu slyšeli, že standardy emisí je potřeba dodržovat. A to v reálu, ne pouze na papíře. A slyšeli jsme že o tom opětovně, když se objevil skandal Dieselgate. Já očekávám, že po negativních zkušenostech s Dieselgatem eh, se bude více vymáhat dodržování pravidel. Ale namísto toho vidíme, že výrobci eh, automobilů dále vyrábějí eh, automobily s dieselovými motory, které dále škodí. A je zcela nepřijatelné, abychom umožnili, aby vozidla eh, produkovala eh, až do roku 2020 250 eh, gramů na kilometr. Hovoří se o snižování těchto limitů, ale já si myslím, že um, uvolnit limity je nepřijatelné. A nechci přijmout situaci, kdy máme tyto faktory schodnosti, které se používají k tomu, aby se eh, do hry vrátily ty původní limity NOXu. Limity NOXu pro eh, tyto vozidla jsou stále vyšší než u benzínových motorů a nevím, proč by dýzlové motory měly mít eh, umožněny produkovat větší emise. Evropský parlament má nyní šanci, aby řešil problém znečištěného vzduchu a to prostřednictvím testů RDE. Máme technologii k dispozici a e, legislativa by měla e, ocenit ty výrobce, e, kteří nabízejí nejlepší technologii. Pokud chceme zajistit dodržování standardů ze strany výrobců automobilů. Vzhledem k tomu, že tu nejistotu přiměření lze eh, snížit využíváním nejlepších eh, přenosných eh, měřidel emisí PMES. Výrobci by měli mít za povinnost využívat nejlepší technologii, namísto toho, aby se spolehali na ty faktory schodnosti, které jim umožňují přestupovat limity. A toho vůbec nehovořím, o tom, že je potřeba chránit eh, zdraví veřejnosti. Musíme zajistit, aby standardní limity byly, eh, aby, aby emisní limity byly dodržovány ne pouze na papíře, ale i v reálu. Zariňu Zuzana Solis. Děkuji, pane předsedo, děkuji zástupcům komise za jejich prezentaci. Je jasné, že musíme být mnohem ambicioznější, pokud jde o emise oxidu dusíku z automobilu. Samozřejmě pokud chceme splnit své cíle v oblasti ochrany životního prostředí, ale musíme to udělat v jiném legislativním návrhu než ten, který řešíme teď. Musí to být návrh po Euro 6 a to s jasným kalendářem, hodnocením dopadu a s konzultací se všemi zúčastněnými stranami. Neměli bychom zahajovat tuto debatu v souvislosti s touto legislativou, protože tím by se celý proces pomalil a vznikla by nejistota pro průmysl a pro všechna ta pracovní místa, která jsou závislá na automobilovém průmyslu. Já jsem přesvědčena, že bychom měli postupovat rychle, ale tento parlament by měl zároveň ukázat, že je odhodlán podstatně snížit emise oxidu dusíku po Euro 6, to znamená v euro sedmičce a také, až bude možno, vědecky doložit, jaký by měl být faktor schodnosti. A mám na komisi v tomto smyslu otázku. V tom dnešním návrhu komise faktor schodnosti je prezentován jako jedno číslo a vůbec se zde nebere ohled na chybovost, jak to bylo v tom původním návrhu v roce 2015, tam to bylo odděleno. Já si myslím, že tady bychom měli jasně stanovit zodpovědnost výrobců automobilů, kteří musí plnit emisní limity těch 80 mg na kilometr oxidu dusíku podle Euro 6 a také je třeba jasně říci, kdo je zodpovědný, nebo že výrobci těch měřících zařízení jsou zodpovědní zase za chybovost těchto měřidel. To je tedy jedna otázka, kterou mám na komise. jakým způsobem to chcete zajistit. A potom se zde hovoří o zprávě společného výzkumného střediska, všichni o tom hovoříme. A tato zpráva navrhuje, že chybovost se může snížit eh, u těchto měřících zařízení na žádná celá 32. Kdy bude konečně zveřejněna tato zpráva a proč to tak dlouho trvá? protože je jasné, že tato chybovost eh, musí být snižována a musí být snižována pravidelně každý rok. Ale k tomu potřebujeme vědecké údaje, technologické a vědecké důkazy o tom, že je to možné, protože nemůžeme vycházet z neúplného čísla. Takže prosím, odpovězte mi na tyto otázky. Děkuji. For the Greens, Děkuji. Thank you very much. I'll be... Zelené Bas Eichhout. Děkuji, budu stručný, protože Esther Delange to už řekla. Zní to technicky, ale je to super politické, protože měníme normy, na kterých jsme se dohodli v nařízení z roku 2007. A v roce 2007 jsme se dohodli na normách eh, pro automobily ve skutečném a normálním provozu. To je stanoveno v článku 5. A když jsme se konečně pokusili to testování zlepšit, tak to neznamená, že se nedržíme těch norem, na kterých jsme se dohodli v roce 2007. Teď, 11 nebo 12 let poté, co už jsme řekli, že automobily musí plnit tyto normy, že musí být tedy pod těmito limity, tak teď kvůli novým testům tím dáme větší možnost znečišťovat. A všem kolegům, kteří neustále volají po technologické neutralitě, tak pro vás mám otázku. Řekněte mi, proč podle tohoto nařízení může diesel znečišťovat více než benzín. Tak kde je tedy technologická neutralita? A to je velký problém. Pokud kromě toho ještě umožníme automobilům znečišťovat více, než jsme se dohodli v roce 2007. A to právě děláme. Můžete tomu říkat chybovost nebo faktor zhodnosti, ale co to znamená? Tím vlastně snižujeme normy, na kterých jsme se dohodli v roce 2007 kvůli tomu argumentu, že testování není úplně jisté, ale dámy a pánové, už v roce 2007 jsme řekli, že je to pro automobily, tyto normy, automobily v běžném provozu. Tak si musíme musíme se ujistit, že jsme pod těmito normami. je to možné, protože ty normy v USA nebo v Číně už jsou nižší. Takže výrobci automobilů na tom pracují, pracují na nižších normách. Takže Evropa nesplňuje slib, který dala občanům, už tehdy jsme měli námitky, neměli jsme většinu, ale namítali jsme proti tomu, protože to nemělo být v aktu v přenesené pravomoci. To je změna zákona, na kterém jsme se dohodli v roce 2007. Teď se to komise snaží udělat znovu a my budeme proti tomu znovu vystupovat konzistentně, důsledně jako vždy. Děkuji, žádný řečník za ID. A je tam. Omlouvám se. Silvia Limer. Mal, um, herzlichen Dank für Pravila bych, bych ráda poděkovala za toto fundované představení problematiky ze strany komise. Nyní není čas na ideologické diskuse. Jedná se opravdu o technickou a právní záležitost. Myslím si, že v obou zprávách, které tady byly zmíněny, tak bych eh, ráda vypíchla dva aspekty. My se tady bavíme o tomto návrhu komise a přičem se jedná o právní akt, eh, který byl schválen Evropským parlamentem. Na to bych ráda výrazně poukázala. Pokud se chce Evropský parlament opětovně zesměšnit, tak může tady rozhodnout, že eh, to změní. Takže jeden rok udělá to, druhý rok udělá něco jiného. A teď se vracím k tématu právní jistota. Je tomu ve skutečnosti tak, že podle rozhodnutí tribunálu z února 2000, který eh, vstoupí v účinnost 20. Pardon, v únoru 2020, je tomu tak, že eh, eh, vlastně tento akt byl schválen na výboru a pokud chceme, aby za toto odpovídali výrobci, automobilu, tak eh, potřebují právní jistotu. Ale samozřejmě jim jde o pracovní místa. A závěrem bych ráda poukázala na jednu věc. Jedná se o koeficienty, o koprávnění, jedná se o statistické a technické nepřesnosti přiměření. Ze statistického hlediska je tomu tak, nechal jsem se to vysvětlit. Při každé testovací jízdě eh, jsou věci jinak. Eh, vždycky jsou ty podmínky odlišné. A samozřejmě potom ty výsledky eh, nelze srovnávat. To je ta statistická odchylka. A potom další chybovost eh, souvisí s měřícím přístrojem, eh, který je umístěn v automobilu a ty hodnoty se liší od těch výsledků v laboratoři. Pak jsou tady měřick, měřicí nepřesnosti, které souvisejí s vlastním přístrojem a tady je potřeba uvést, že bylo rozhodnuto o snížení, ale realisticky je tomu tak, že vždycky eh, tady budou diskrepance na základě toho, co jsem zmínila. Vždycky tady budou rozdíly mezi výsledky, mezi hodnotami v laboratoři, kde jsou zcela umělé, uměle vytvořené podmínky, a mezi výsledky měření v reálném prostředí, čili v reálném, v reálném provozu. To je potřeba mít na paměti. Děkuji. Thank you for ECR. Děkuji za EKR Anna Zalevská. Pane předsedo, dámy a pánové, myslím si, že všichni hovoříme tím samým jazykem a každému z nás záleží na tom, aby byl vydán harmonogram a čas, kdy nejen občané, ale také výrobci budou mít jistotu a jasnost, ohledně toho, jakým způsobem je třeba používat nařízení z roku 2007. První otázka, kterou chci položit. Do roku 2023 to musí být připraveno, toto nařízení. Nebude to, jak říká komise, v souvislosti s tím, máme otázku, zda bez eh, toho faktoru schodnosti bude platit nařízení z roku 2007. Další otázka. Říká se zde, že vyšetřovací komise zatím ještě nedokončila svou práci, takže v tomto případě odkud se bere to číslo pro ten faktor zhodnosti, odkud jste vzali tato čísla. Mě by zajímala technická metoda protože to je zajímavé. A další otázka. Zda všichni výrobci jsou na to připraveni, zda hovoříme s výrobci. A poslední otázka, to už je ta, která zazněla v Polsku v průběhu konzultací. Je tam jedno nebezpečné ustanovení v jedenáctém článku a my budeme na to upozorňovat, protože to vlastně eliminuje na trhu celou řadu malých a středních podniků, eh, kteří jsou připraveni a mohou nebo mají zařízení, která mohou být použita jako náhradní díly. To je poměrně nebezpečné, budeme v tomto smyslu předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A Kateřina Konečná z GUE. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Všichni víme, co se stalo a je nám jasné, že to musíme co nejdříve řešit, protože včera bylo pozdě. Ale můj názor na věc je takový, že z důvodu současné značné právní nejistoty, které hodnoty musí vozidla při testování plnit, to znamená, jak rozhodne odvolací soud, a současně vzhledem k neúměrně krátké lhůtě k provedení dodatečných úprav výkonnostních parametrů vozidel podporuji schválení návrhu Evropské komise bez zásadních úprav. Je nutné zachovat právní jistotu v oblasti schvalování typu nejen pro výrobce, ale také pro veřejné orgány a spotřebitele. Já vím, kolegové, že jsem s tím už otravná, ale musíme si uvědomit realitu produkčního cyklu osobních a lehkých užitkových vozidel. Tento cyklus je dlouhý, 4 až 7 let, a výrobu je tedy nutné plánovat se značným předstihem jakákoliv náhlá změna v horizontu měsíců či nízkých jednotek let bude mít významně negativní dopady na automobilový průmysl a tudíž i na naše hospodářství zaměstnanost sociální otázky a potažmo i životní prostředí. hodnota faktoru shodnosti zero forty three je dána s ohledněním technické nejistoty spojené s používáním přenosných systémů pro měření emisí pems v reálných podmínkách ovlivněných různými faktory kolísání teploty a vlhkosti, vibrace, délka testu, přirozený posun odezvy analyzátorů v čase. Jejich pomocí není možné dosáhnout stejné přesnosti měření jako v podmínkách laboratorních. Prostě nikdy ne, ne, ne, nevymyslíme způsob, jak měřit v reálných podmínkách, stejně jako tak, aby to odpovídalo podmínkám laboratorním. Tato technická nejistota byla stanovena ze strany Joint Research Centra, tedy nezávislého orgánu. To nestanovili výrobci automobilů. Ze strany výrobců automobilů ji není možné nijak ovlivnit. Navíc podléhá každoročnímu přezkumu ze strany Evropské komise, která tady s náma sedí a může být měněna s ohledem na technický pokrok v oblasti mobilních analyzátorů PEMS. Navíc, pokud jde o další zpřísňování emisních limitů znečišťujících látek, Evropská komise by měla přijít s legislativním návrhem v první polovině roku 2021. Takto nám to bylo slíbeno. Čili já v tuhle chvíli nevidím jediný důvod, proč bychom měli do procesu vnášet další faktor nejistoty. Nemůžeme trestat výrobce automobilů za to, že jiní výrobci nejsou schopni vyvinout přesnější testy. A nemůžeme trestat nás všechny za to, že v tuhle chvíli vytvoříme něco co bude možná populistické ale co nás nakonec může stát daleko víc ekonomicky sociálně ale i v rámci životního prostředí než si dokážeme představit. Děkuji. Takže jsou zde přímé otázky na komisi. Dvě minuty na odpověď. Děkuji za všechny tyto otázky. Začnu tím, co říkala zpravodajka a navázali na to i ostatní poslanci. A sice práce společného výzkumného střediska ohledně možné změny v hodnotě toho, té marže. Zatím eh, to máme naplánováno na 14. listopadu. Potom kolegové z výzkumného centra budou potřebovat asi tři týdny na to, aby to všechno schrnuli, takže nevím, jak přesně to dopadne, jak bude ta práce probíhat. V každém případě ta revize proběhne směrem dolů a to je jedna ze změn, kterou zavedla rada, my ji pochopitelně velmi podporujeme. Pokud jde o to, proč máme jednu hodnotu, proč tam nemáme uvedenou chybovost, to už se taky dnes změnilo na radě. To je dobrý pozměňovací návrh, který přináší jasnost a je to tam uvedeno, ta chybovost zvlášť, ta míra chyby, není to uvedeno jako jedno číslo. Techničtější vysvětlení práce Společného výzkumného centra. Já myslím, že v této fázi vám mohu nabídnout prezentaci, kterou připravili naši kolegové z výzkumného centra. Oni mohou přijít se mezi vás, vysvětlit jim, jakým způsobem se bude měřit ta nová míra chybovosti. Teď se podívali asi na 70% zařízení dostupných na trhu, teď už se dostáváme na 90% a je to velmi spolehlivé, eh, velmi solidní. Myslím si, že by bylo vhodné pozvat sem kolegy ze Společného výzkumného střediska na tuto prezentaci velmi technického charakteru, pokud byste o to tedy měli zájem. K otázce, zda výrobci automobilů jsou připraveni řídit se tou chybovostí tak, jak je teď stanovena, nebo tedy ještě snížit, tak eh, na to musím odpovědět ano, je to možné, je to realistické a z toho, co jsme viděli dnes, je to opravdu možné, aby bylo dosaženo cíle. Pokud jde o Euro 7, důležitý bod je, že komise už teď začala pracovat na tomto návrhu, vlastně už dříve v tomto roce. Na začátku tohoto, nebo tedy příštího roku chceme mít druhou studii, je to opravdu obrovský kus práce, protože se snažíme zavést zásadní změny nejen u limitů, ale také u testovacích metod a chceme zavést konzistentnost u všech kategorií vozidel v průběhu roku 2020 a v roce 2021 chceme předložit návrh. Je to ovšem věc, kterou musí schválit nová komise. Technicky samozřejmě na tom pracují služby komise, ale musíme počkat na politické potvrzení ze strany nové komise. Pokud jde o rozdíly mezi limity s nimiž počítá současná legislativa v oblasti dýzlových eh, a benzinových automobilů, to je rozhodnutí spoluzákonodárců. My určitě chceme být technologicky neutrální, pokud jde o normy podle Euro 7, takže pracujeme na tom, aby všechny technologie byly, aby se s nimi nakládalo stejně. Myslím, že toto jsou všechny otázky. A ne, ještě zde byla jedna otázka, která se týkala toho, kolik času máme abychom pracovali na tomto návrhu legislativy. Soud, eh, soudní dvůr říká, že období na vypracování nových standardů, nových norem nesmí překročit 12 měsíců od data, kdy eh, ten rozsudek vstoupí v platnost. On zatím ještě nevstoupil v platnost, protože proti němu bylo podáno odvolání. Můžeme čekat do 22 února eh, příští rok. To je taková novinka, nevím, jestli je to dobré nebo špatné, ale ještě další bod, eh, který se týká toho, že komise se znovu vrací k faktoru schodnosti a že tady už ale byly zavedeny limity. My se vracíme k tomu, co řekl soudní dvůr. On nespochybňoval povahu faktoru schodnosti, jenom řekl, že možná není úplně dobře, když to takto komise dělá. Takže um, myslím si, že toto jsou všechny otázky, na které jste se ptali. A děkuji. Děkuji. A závěrečná slova od zpravodajky. Děkuji. Zpravodajka se jen dívala, zda už jsme komunikovali ohledně toho, že budeme mít eh, technické setkání stínových zpravodajů s komisí a také se zástupci společného výzkumného střediska. Myslím, že to bude 4.12. Tato informace už byla tedy oznámena. Je dobře, abychom spolu řešili tyto otázky, tedy se zástupci společného výzkumného střediska. Předně děkuji za všechny vaše příspěvky, myslím si, že to bylo velmi užitečné. My jsme výbor Envy, všichni z nás chceme udělat, co bude v našich silách, pokud jde o zajištění kvality ovzduší pro 500 tisíc, tedy 500 milionů evropských občanů. Ale když to srovnáme s tím, co děláme, pokud jde o pokuty za rychlou jízdu, když se tady rozhlédnu, Můžu se podívat také na kolegy ze frakce SD. Když dostanete pokutu za rychlou jízdu, tak to je informace od policie, že vlastně jste řídili rychlostí 130 km za hodinu, Eh, tam, kde bylo povoleno 120 km za hodinu, ale odečtou od toho 8 eh, km za hodinu, protože to je chybovost. Přesto dostane, dostanete tedy pokutu, protože jste překročili rychlost o 2 eh, o dva kilometry. Ani třeba váhy v našich koupelnách nejsou přesné. Je tam také chybovost. Chybovost je všude. I třeba na těch cukrářských váhách. Všechno, co je technickým nástrojem, má určitou míru chybovosti a právě na tom kolegové pracujeme. A tlačíme na komisi, pokud je o Euro 7, a tam právě patří diskuze o limitech pro automobily. Pokud je o technická zařízení, k měření musíme dělat to, co bude v našich silách, aby ta chybovost byla co nejnižší. Děkuji. Návrh eh, zprávy bude projednán v lednu, ale vzhledem k tomu, že je to tak důležité téma, tak pokud zpravodaj a další budou chtít mít další zasedání, kde se k tomu vyjádří nejen stínový zpravodajové, ale i ostatní poslanci, tak to bude příležitost, kdy o tom diskutovat. Já jsem připravena, nebojte se. Já se nebojím. Proč to vlastně říkáte? Takže hlasování ve výboru Envy je naplánováno příští rok v březnu. Děkuji. A teď eh, budeme mít zasedání koordinátorů.